Drazí přátelé, rád bych poděkoval všem z vás. Všem v Evropském parlamentu, všem kolegům, všem ostatním představitelům Evropské komise, rady, poslancům polského parlamentu, všem i těm, jež přijeli z jiných zemí všem, již se shromáždili zde na tomto pětním aktu, kteří chtějí vzdát hold 96 lidem, jež tragicky zemřeli v sobotu u Smolenska. Mezi nimi prezident jedné unijní evropské země a 18 poslanců parlamentu demokraticky zvolených lidem Polské republiky. Naše myšlenky v řadě putují k rodinám, k pozůstalým, k těm, jež oběti milovali a jež milovali tyto oběti. Obdržel jsem mnoho slov soustrasti od kolegů z Evropského parlamentu, ze strany Evropské komise, Evropské rady, od velvyslanců. Přicházeli z různých zastoupení, z evropských institucí, od pracovníků, od novinářů i z mimoevropských zemí. Vše to znamená pro mě a pro mou zemi útěchu a je zdrojem síly. Velice si toho cením. Jsem hrdý. Všichni můžeme být hrdí na to, jak reagoval můj národ na tuto událost. Zcela bezprecedentní tragickou událost. Tito lidé zahynuli a zároveň sloužili své zemi. Chtěli uctít památku tisíců polských důstojníků, již byli zavražděni v průběhu druhé světové války v Katyni. Dějiny dramaticky uzavřeli plný, uzavřela plný kruh. Jsme dojati tím, jak reagovala ruská strana důstojně a s pochopením. Děkujeme tedy našim ruským přátelům. Jsme přesvědčeni, že i to nám do budoucna pomůže smířit náš kontinent, jak v historické pravdě, tak ve vzájemné úctě a důvěře. Já vím, že celá Evropa nyní stojí Polsku po boku. Stojí po boku mé zemi. V této obtížné době. Kolegyně, kolegové, v Polsku bývá zvykem, přečíst jména těch, jež už nejsou s námi. Tímto způsobem se podaří jejich památku vrít do naší paměti na delší dobu a hlouběji. Ještě jednou bych rád poděkoval jménem všech zde přítomných a jménem všech z Polska. Na tomto sále se dnes romáždila celá Evropská unie, představitelé evropských institucí i členských zemí. Máme mezi sebou velvyslance mimo evropských zemí. Mimo unijních zemí všichni toužíme po jednotě, jak je zde zřejmé. Jednota dává sílu. My v Evropské unii víme, co taková společná síla znamená. Jsme přesvědčeni o jejím významu dny jako ty poslední nám ještě jednou připomínají velice důsledně, co taková síla může znamenat. Kaczyński. Lech Kaczyńský, aktivista demokratické opozice, poté Solidarity, rovněž Solidarity v podzemí ve Svobodném Polsku, byl místopředsedou odborového svazu Solidarita a pak eh, předsedou nejvyšší kontrolní komory byl rovněž ve vládě, ministrem ve vládě, již jsem měl tu čest být již pre, předsedou ministerským, pak od roku 2005 se stal prezidentem Polské republiky. Maria Kačinská, první dáma Polské republiky. Richard Kačorovský, poslední exilový prezident Polska v Londýně v roce 1991 předal insignia prezidentského úřadu Lechovi Valencovi, novému prezidentu Svobodného Polska. Anna Valentinovičová. To byla jeřábnice v Gdaňské loděnici právě když ji propustili a ona se stala aktivní, to vyvolalo stávky v srpnu roku 1980, což vedlo k založení odborového svazu Solidarita. Krzysztof Putra zástupce maršálka Sejmu, bývalý zástupce maršála Senátu, právo a spravedlnost. Gražina Genčická, předsedkyně parlamentní frakce strany právo a spravedlnost. Bývalá ministrině pro regionální rozvoj, bývalá náměstkyně ministra práce a sociální politiky. Přemyslav Goševský, zástupce předsedy práva a spravedlnosti, bývalý zástupce premiéra, bývalý předseda parlamentního klubu strany právo a spravedlnost. Alexandra Natali Šviat, poslankyně a místo předsedkyně strany právo a spravedlnost, místo předsedkyně výboru pro veřejné finance. Zbigněv Wasserman, poslanec za stranu právo a spravedlnost, bývalý ministr a koordinátor pro zvláštní služby, bývalý náměstek ministra spravedlnosti. Janina Fetlinská, senátorka ze stranu právo a spravedlnost, místo předsedkyně výboru pro zdravotnictví. Stanislav Zajonc, senátor ze stranu právo a spravedlnost, předseda výboru pro obranu, bývalý místo předseda maršála Sejmu advokát v politických procesech před rokem 1989. Kristina Bochenková, místo předsedkyně maršála Senátu, organizátor celopolských eh, novinářských společenských eh, akcí Občanská platforma. Gregor Dolňák, poslanec ve třech poslaneckých obdobích, eh, předseda výboru pro zprávu a vnitřní záležitosti, šéf volebního štábu pro občanskou platformu před posledními volbami do Evropského parlamentu. Maciej Plažinský. Rovněž po tři volební období poslanec Polského parlamentu, předseda eh, tzv. spolnoty polské, bývalý maršál Sejmu, Senátu, jeden z zakladatelů občanské platformy, bývalý starosta města Gdaňsk. Arkadiusz Rybický, poslanec po dvě volební období za stranu Občanská platforma, bývalý náměstek ministra kultury, spolutvůrce legendárních 21 postulátů v Daňské Logenici v roce 1980, již byli u zrodu solidarity. Sebastian Karpiňuk, poslanec občanské platformy, místo předseda výboru pro ústavní odpovědnost, tajemník parlamentního klubu občanské platformy, bývalý místo starosta města Kolobřek. Ježe Šmajdžinský, zástupce maršála Sejmu bývalý ministr národní obrany, kandidát eh, demokratické levice v prezidentských volbách 2010. Izabela Jaroganovacká, poslankyně klubu Levici do Sejmu, bývalá zástupkyně premiéra, bývalá ministrině pro společenskou politiku, bývalá zástupkyně vlády pro rovné postavení žen a mužů bývala předsedkyně strany Unie práce. Jolanta Šimanek-Dereš, poslankyně za demokratickou levici, místo předsedkyně výboru pro zahraniční záležitosti, bývalá ministrině a předsedkyně prezidentské kanceláře Alexandra Kvašnického, místo předsedkyně demokratické levice. Lešek Deptula. Poslanec po dvě volební období za polské lidové stranictví, bývalý maršál Podkarpatí bývalý místo předseda této lidové strany. Věslav Voda, poslanec strany PSL, poprvé usedl v parlamentu v roce 1989 místo předseda výboru pro zprávu vnitřních záležitostí, člen pro radu civilních služeb, bývalý eh, předseda obvodu Tarnov a Malopolska, člen náčelního štábu. Edvard Vojtas, poslanec ze stranu PSL ve dvou volebních obdobích. Bývalý maršál pro region Lubelský, poslanec PSL v Lublinu měl se stát 51. poslancem v Evropském parlamentu poté, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a bude realizována. Vladislav Stašak, předseda prezidentské kanceláře Polské republiky, bývalý minister pro vnitřní záležitosti, bývalý náměstek prezidenta Varšavy bývalý aktivista nezávislého združení studentů. Aleksandr Šigo, předseda kanceláře pro národní bezpečnost, bývalý minister pro národní obranu. Mariusz Hanslik, minister v kanceláři prezidenta Polska. Pavel Vypich, minister v kanceláři prezidenta Polské republiky. Stanislav Jeří Komorovský, náměstek ministra národní obrany, bývalý náměstek ministra pro zahraniční záležitosti, bývalý velvyslanec Polské republiky ve Spojeném království, bývalý velvyslanec Polska v Nizozemském království. Andřej Kremer, náměstek ministra zahraničních věcí. Tomáš Merta, náměstek ministra kultury a národního dědictví, hlavní odpovědný za historické obnovování budov. Mariusz Kazana, ředitel pro diplomatický protokol pro ministerstva zahraničí. Slavomír Skřipek, guvernér Polské národní banky, předtím místo starosta Varšavy v 80. letech aktivista demokratické opozice, člen studentské antikomunistické organizace, organizátor studentských stávek, můj dobrý přítel. Januš Kochanovský, právník, ombudsman. Piotr Nurovský, předseda Polského olympijského výboru, podnikatel, polský diplomat, otec Justiny a tchán Andřeja. Justino Andřej jsme s vámi v těchto obtížných chvílích. Andřej Převožník, ministr a posledních 17 let tajemník pro Radu ochrany památky bojů a mučednictví neúnavný organizátor všech akcí, jež se snaží připomínat o katinském vraždě rovněž té sobotní a rovněž včerejší výstavy, jež byla zahájena v tomto parlamentu. Stanislav Mike, právník, bývalý ústavní soudce, místo předseda pro Radu ochrany památky bojů a obětí. Doktor docent Janoš Kortika, předseda Ústavu pro národní paměť. Janoš Krupský, ředitel Úřadu pro záležitosti kombatantů a e, těch, jež byli v komunismu potírání. Sám byl eh, komunistickými bezpečnostními službami. Následován. Joana Agacka Indecka, advokátka, předsedkyně advokátní komory. generál František Gongor, šéf generálního štábu polské armády. Armádní generál Bronislav Květkovský, velitel, operační velitel polských armádních složek. armádní generál Andře Plašik pro letectvo Polské republiky. Divizní generál Tadeusz Puk, velitel územních vojsk Polské republiky. divizní generál Vladimír Potašinský, velitel speciálních sil polské armády. viceadmirál Andřej Karveta, velitel námořnictva Polské republiky. hádní generál Kažiměř Gilarský, velitel varšavského, varšavské posádky. Generálmajor, bischof. Generálmajor, biskup Tadeusz Blocký, biskup polských armádních složek. Brigádní generál arcibiskup Miron Chodakovský, vedoucí pravoslavné církve v polské armádě. Poručík pastor Adam Pilch, evangelická duchovní služba v polské armádě. Poručík Jan Ošinský, katolická služba v polských armádních složkách. Roman Jendřejčik, kněz, osobní kapelán prezidenta Polské republiky. Profesor Richard Rumianek, kněz, rektor Univerzity kardinála Višinského ve Varšavě. duchovní Bronislav Gostomský, představitel katinských rodin, Združení katinských rodin. Duchovní Josef Joněc, představitel Združení Parafiáda. duchovní Zdislav Krol, představitel Združení katinských rodin. Duchovní Andřej Kvašník, představitel Združení katinských rodin. Edvard Duchnovský. Edvard Duchnovský, předseda Združení sibirských obětí. Andřer Sarjuš Skomsky, předseda Združení katinských rodin. a za oběti Katyn a za katynské rodiny. Tadeusz Ludborský, Anna Maria Borovská, Bartoš Borovský, Bronislava Oravěc Leffler. Kaktařina Piskorská. Vojtěch Severín.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 Česlav Civinský, předseda celosvětového svazu vojáků armie krajové armády druhé světové války. Stefan Melák, předseda Katýnského výboru. Zenona Mamontovič Vojek, spoluzakladatelka Federace katyňských rodin. Teresa Velevská Přijalkovská, předsedkyně nadace Východní Golgota. Eva Bonkovská, vnučka brigádního generála polské armády Měčislava Smoravinského, jež byl v Katyni zavražděn. Oberstleutnant. Ehm, poručík Zbigněv Demský, veterán Varšavského povstání, držitel vojenského řádu Virtuti Militari. brigádní generál Stanislav Komornický, kancléř vojenského řádu Virtuti Militari. Janina Natuševič Miller, přeživší ze Sibiře. Januš Zakřeňský, herec. Pracovníci kanceláře prezidenta Polské republiky. Katařina Dobračinská, Aleksandr Fedorovič. Dariusz Jankowski. Poručík doktor Vojtěch Lubinský.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 poručík Jaroslav Florčak. kapitán Darius Michalovský, podporučík Pavel Janeček, podporučík Piotr Nosek, pracovník stráže Artur Francus, pracovník stráže Pavel Krajevský, pracovník stráže Jacek Surovka, pracovník stráže Marek Ulerik. Mladší pracovník stráže Agněška Podgrudka Venclavek. Členové posádky kapitán Arkadiusz Protašuk, pilot. Major Robert Křivna, pilot. Poručík Artur Žentek, člen posádky Andřej Michalak. Natalia Januško. Barbara Mačejčik. Justina Moňuško. Minuta ticha.